Good, afternoon. Welcome to our meeting. Dobré odpoledne. Vítám vás na tomto zasedání. Já dnes nahradím Claude'a Moraese, který jsem si věnovat mimořádným povinnostem. A začneme tedy schválením programu. Máme zde navrhované následující změny. Bod číslo 5. Prezentace komise k novému návrhu eh, pohraniční a eh, pobřežní stráže se uskuteční hned teď ve tři hodiny místo v půl páté, jak původně bylo eh, navrhováno. A pak tady máme bodu 8, to je hlasování o whistleblowerech, tak tento Eh, pardon, jednání o whistleblowerech, tak toto přesouváme na schůzi 18. října. A není-li námitek, eh, tak tyto změny budou eh, tímto okamžikem platné. Teď se dostáváme k dalšímu bodu, jazykový profil. Dnes můžeme hovořit a poslouchat ve všech jazycích, kromě chorvačtiny, dánštiny a gelštiny. A dále nominace zpravodajů. Eh, Maria Grappini byla jmenována zpravodajkou ke stanovisku zprávy AFKO o implementaci právních ustanovení, eh, pokud se týče eh, kontroly decentralizovaných agentur. Souhlasí výbor s tímto doporučení? Ano, zdá se, že je to tak. A dále Hlasovat dnes budeme od 17 hodin 15 minut, takže prosím, eh, buďte přítomni a nezapomeňte si vzít sebou elektronické hlasovací karty. No a tím se dostáváme k bodu číslo 5 a to je tedy eh, Evropská pohraniční a pobřežní stráž. Před dvěma lety eh, spolulegislátoři se dohodli na vytvoření Evropské pohraniční a pobřežní stráže jako reakce na migrační krizi, která vrcholila v roce 2015. Situace se od té doby výrazně změnila, nicméně přes eh, Středozemní moře neustále desítky tisíc lidí proudí do Evropy eh, každý rok a riskují přitom životy. Minulý eh, týden si tato agentura eh, připomněla druhé výročí své existence, kdy plní svůj mandát. Eh, rezoluce Evropského parlamentu z 30. května o fungování Schengenu vyjádřila obavy, pokud se týče implementace současného mandátu eh, členské země eh, by měly eh, dávat dispozici dostatek lidských a technických zdrojů. Parlament dále vyzval k posílení role agentury s tím, že se vrátí k původnímu mandátu. Eh, po hlasování Evropského parlamentu na posilování těchto kontrol komise předložila nový legislativní návrh k Frontexu. No a nyní si eh, poslechneme jeho eh, prezentaci a za komisi pan de Köster a prosím, má 10 minut. Nevím, jestli jsem vaše jméno pro vyslovil správně. Víceméně, pane předsedo, ale nestačí to. Pan předseda, ano, já jsem na to taky zvyklý se svým jménem. Eh, děkuji vám, pane předsedo, a dobré odpoledne, dámy a pánové. Je mi ctí a také potěšení, že vám dnes budu moci představit eh, nový návrh eh, k Evropské pohraniční a pobřežní stráži, Eh, kterou komise, který komise schválila eh, v polovině září. Mám tedy na to jenom 10 minut, to chápu, protože většinu času by měli hovořit eh, členové tohoto výboru. Těch 10 minut to je samozřejmě velice skromný příděl. Kdybych de facto jenom přečetl nadpisy, Eh, všech kapitol, tak eh, to už bych za těch 10 minut akorát stihl. Nicméně já se pokusím eh, přece jenom do 10 minut máčknout tu první prezentaci s tím, že budeme mít ještě mnoho dalších příležitostí, abychom do větší hloubky se věnovali vašim otázkám. V souvislosti s politickým, náv- politickým kontextem tohoto návrhu dovolte, abych se nejdříve zmínil o proslovu o stavu Unie eh, pana předsedy eh, Junckera, eh, který v plénu parlamentu ohlásil novo, nový migrační balíček, který měl být 12. září schválen v komisi a bude se dotýkat kontroly migrace, legálních způsobů migrace a tak dále. To by mělo celou situaci v reálu změnit také nám jasně připomněl, že v tomto balíčku eh, jsou de facto zpracovány vize komise eh, tak, jak to bylo eh, schváleno 2. května, kde je výhled na to, že zde máme tedy mít Frontex a zároveň bychom měli mít stálý stále, stálou eh, prostě 10 tisíc mužů, kteří budou stále eh, připravit nasazení. Když jsme navrhovali tento návrh komisi, eh, říkali jsme tomu EBS, EBCG 2.0. Ta první verze je z roku 2016, takže to vypadá, že komise eh, se tedy chová jako eh, k tomu, jako se chováme k iPhoneům, který každý rok eh, dostává nový software. Nejevidentnější otázka je toto. Jestliže první verzi v roce 2016 schválili legislativci, tak proč už v roce 2018 máme druhou verzi? A možná že eh, bych eh, to mohl vzít eh, celkem stručně a zastavím se rovnou u toho nejdůležitějšího bodu a to je těch 10 tisíc mužů stále ve stálem nasazení. První důvod je to, že se nepodařilo implementovat to první nařízení EBCG k těm nejdůležitějším zlepšením z nařízení z roku 2016 je zajištění toho, aby agentura měla k dispozici dostatek lidských a technických zdrojů na to, aby mohla provádět svoji činnost. To znamená podporu a pomoc členských zemí eh, při eh, ostraze úsoků externí hranice. Vy jste úvodem řekl, pane předsedo, že během těch uplynulých dvou let ta agentura neustále se potýkala s nedostatkem jak lidských, tak technických zdrojů na to, aby byla schopna efektivně a účinně eh, vykonávat svou činnost. Eh, to není přijatelné. V textu došlo eh, k výraznému zlepšení tím, že jsme tady vytvořili 15 eh, členný sbor eh, pro rychlé nasazení. To je vlastně velice inovativní věc, ale eh, de facto od roku 2016 se to nikdy v praxi nepoužilo. Proč? Protože je to možné používat pouze pro rychlé pohraniční operace a nikoli pro běžné operace. De facto u těch frontových států jsme zaznamenali společné operace, přičemž eh, ty zdroje se museli poskytovat na základě eh, dobrovolných slibučenských zemí. A to samozřejmě není přijatelné, pokud chceme být připraveni na budoucí krize. Z tohoto důvodu komise přišla s myšlenkou eh, stáleho sboru 10 tisíc operativních eh, členů. Odkud eh, se tito lidé mají vzít, tak myslím, že je to celkem jasné. V systému společných operací máme zhruba 7 tisíc operativců. Dále máme tu ten sbor pro rychlou reakci, 1500 mužů. A dále máme eh, experty z českých zemí v počtu 6 až 700. Když k tomu připočteme to, co řekl pan předseda Juncker, a sice, že potřebujeme mechanismy a prostředky, které obstojí do budoucna pro řízení migrace, musíme se tedy nejenom eh, zajímat o eh, čísla, tedy kolik eh, mužů máme eh, v nasazení, ale v podstatě je třeba si uvědomit, že do budoucna těch zdrojů bude třeba více. Členské země tedy budou muset povinně přispívat eh, k těm stálým silám, přičemž když říkám povinně, mandatorně, to znamená, že končíme s dobrovolnými přísliby a navíc tady máme velmi důležitou novinku a to je, že vlastní statutární eh, personál se bude moci stát eh, členy eh, týmů, kteří budou operovat přímo na místě. Čili budou to také evropští zaměstnanci, kteří budou také kontrolovat nebo pozorovat činnost na hranicích. To je důležitá novinka a z toho budou vycházet všechny budoucí akce. Tito lidé budou k dispozici plně této agentuře. A pak tady máme druhou kategorii lidí, a to jsou lidi z členských zemí, kteří budou k dispozici dlouhodobě a ti budou samozřejmě také k dispozici agentuře. A pak tady máme třetí kategorii a to jsou lidé, kteří podle potřeby budou dáváni k dispozici agentuře eh, pro kratší dobu nasazení. Čili takto máme zatím složení a jak to bude vypadat, jak to bude vypadat, tak se ukáže eh, během eh, let. My samozřejmě nemůžeme začít okamžitě se sedmi tisíci nováčky, Eh, ten rekrutment by se měl odehrávat až do roku 2020. Nicméně eh, je tady trošku neporozumění. Eh, lidé v té kategorii 1, oni nemohou autonomně operovat na teritoriu členských zemí. Nové je to, že oni budou moci být členy týmů při operacích přímo na místě ale nemohou vyva- tedy provádět autonomní činnost, třeba pokud se týče eh, kontroly hranic nebo pozorování situace na hranicích. Budou to prostě experti, eh, kteří budou nasazováni spolu se silami členských zemí. A další věc, eh, kterou bych chtěl zdůraznit, aby se, abychom se vyhnuli nedorozumění. Eh, tady je zodpovědnost taková, že za hranici zodpovídá členský stát, tedy za tu, ten svůj úsek vnější hranice Evropy. A eh, de facto eh, ti evropští členové těch týmů budou posilovat efektivnost, účinnost koordinaci, ale Eh, nemohou sami o sobě jít tedy do členské země, eh, mohou působit pouze eh, v spolupráci s členským zemím. <clears throat> Takže tím nahrazujeme tedy tu první vadnou konstrukci toho nařízení z roku 2016. Dále, pokud se týče eh, evropského eh, systému pozorování hranic, je nyní eh, součástí, integrální součástí Frontexu. Dříve toto byla samostatná jednotka, měli tedy sledovat skutečně aktuální dění na migrační frontě a e, de facto e, měli být v kontaktu s e, mechanismy odezvy na státní i evropské úrovni. Ale to vyhození, vyhodnocení proběhlo dříve, než jsme tedy čekali. A vzhledem k tomu, že nyní připravujeme nové nařízení o Frontexu, byla urychlena i tato reforma. A jak uvidíte, ten eh, systém eh, dohledu a pozorování, ten Eurosur, má tedy specifický systém, ale také dopady činnosti Eurosuru na plánování eh, schopností, kooperaci mezi českými zeměmi a tak dále. Čili to není jenom administrativní pohlcení jednoho nařízení druhým, je to skutečně reorganizace systému evropských eh, evropské ostrahy hranic a pobřeží. Další věc, pokud se týče navracení uprchlíků, tak eh, zde nám systém zatím nefunguje tak, jak eh, bychom očekávali. Prostě ta repatriační politika je důležitá a zatím ne zcela funkční část naší migrační politiky. O repatriacích eh, hovořila už nařízení v první verzi a my to potřebujeme nyní upravit a v různých kapitolách najdete nové doplňky, nové prvky, které se týkají právě této části práce v Frontexu. Další eh, prvek, který vyplynul z předchozích dvou let, spolupráce s třetími zeměmi je zásadní pro evropské řízení hranic a migrace. Evropská unie není izolovaná a musí spolupracovat se třetími zeměmi. V IBCG verze 1 jsme tady měli ustanovení spolupráce se třetími zeměmi s tím, že eh, agentura měla možnost se zapojit do operací na Eh, území dotčených zemí na základě, na základě mezistátních dohod, který máme momentálně pět. Eh, dnes eh, um, už to není omezeno pouze na naše sousední země, nýbrž mohou to být i jiné třetí země než sousední země. Já vím, že to je velice citlivá věc, ale také ta možnost spolupráce se třetími zeměmi v oblasti navracení migrantů je v návrhu komise dále rozpracována. Staví to na eh, bodech původního nařízení, eh, které původně nebyly zcela schváleny, ale komise vidí důvod, proč se k těmto bodům, tedy některým z nich alespoň vrátit v zájmu lepšího řízení migrace. A také, a já to vlastně zkusím říct jednou větou, dnes máme FADR, což je evropský zobrazovací systém, eh, který se týká Eh, rozpoznávání falešných dokumentů. Je to systém, který je, eh, má tedy svůj právní základ v 90. letech a mělo, eh, my tedy navrhujeme, aby tento systém dostala na starosti agentura IBCG. E a další věc, která má také e, podstatný dopad na tu první verzi a sice e, řízení agentury bude třeba poněkud revidovat. Protože někteří tvrdí, že navrhujeme monstrum, e, které má spoustu peněz a rozsáhlé zodpovědnosti a je tedy třeba zajistit dostatečnou a účinnou kontrolu a politické vedení této agentury takže my jsme poněkud změnili návrh systému řízení této agentury. Toto, eh, pane předsedo, opravdu v kostce jsou naše důvody, naše motivace. My eh, děkujeme parlamentu, eh, že pochopil, že jde o projekt velice naléhavý a že se to bude snažit projednat v co nejkratším termínu. Eh, za komisi vám mohu slíbit maximální součinnost, eh, mnoho, kolik budete chtít dalších setkání, eh, odpovídání na otázky, diskuse a tak dále. Čili z naší strany jsme plně připraveni pracovat na plný plyn. My kromě toho, abych tady to nějak zakončil, chtěl říct toto, v, té, v tom nařízení je řada nových věcí, ale eh, také celá řada ustanovení se nezměnila. A eh, možná, že když se podíváte eh, jenom na ten návrh, tak jak ho teď máme sepsaný, tak nepoznáte na první pohled, co je nové a co je starší. My tedy to eh, upravíme tak, aby to bylo eh, viditelné. Čili můžete, můžete tedy čekat novou verzi, kde budou vyznačená místa, která jsme eh, měnili. Takže, pane předsedo, bylo to více než 10 minut, ale myslím, že jsem to potřeboval říci a mm, kromě toho jsem připraven zodpovídat na vaše otázky. Děkuji, to byla velmi jasná analýza, takřka se vám to podařilo v limitu 10 minut, což je dobré, protože myslím, že je dobré si udělat jakýsi úplný obrázek o té situaci. Já vám děkuji za toto vysvětlení. A mám tu dvě žádosti o slovo prozatím. Je to paní Metzola a Petr Niedermiller. Jestli si chce vzít slovo ještě někdo další, tak se přihlašte. Nezdá se, že by tomu tak bylo, prosím. Máte slovo, paní Mecola. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji zástupci komise za vynikající prezentaci. Myslím, že když přihledneme k tomu, jak eh, se Frontex vyvinul, tak eh, agentura skutečně vyrostla a nyní čelí dalším výzvám. Musíme nadále agenturu modernizovat, aby splnila potřeby Evropské unie a členských států. Začnu eh, harmonogramem. Ráda bych to zvládla do květnových voleb. A skutečně bychom měli se snažit to protlačit, prosadit. Čili bude to dost nabité, ale myslím, že je to dosažitelné. Musíme rychle provést změny, aby agentura mohla náležitě plnit svou misi, aby dokázala hájit eh, a strážit externí hranice EU. To znamená, musí to být rychlý proces, aby eh, agentura mohla plnit dodatečné úkoly do roku 2020. Je to příležitost, kterou si nesmíme nechat ujít, protože nikdo si nepřeje, abychom měli jakousi superagenturu, která neplní své úkoly. Musí být schopna plnit i ty dodatečné úkoly. Myslím, že komise tu dává velmi dobrý návrh, můžeme stavět na tom, co bylo navrženo, můžeme to dále zlepšovat a můžeme eh, nastavit systém, který funguje nejen na papíře, ale který funguje i v terénu na těch externích hranicích naší Unie. Čili zvyšování účinnosti agentury je klíčové, ale zároveň musíme respektovat kompetence a zodpovědnost členských států. Nenavrhneme žádný posun eh, kompetencí, protože ty závazky členských států podle mezinárodní legislativy, jako je například podle úmluvy o námořním právu, bezpečnosti života na moři, záchran, záchranných e, operacích na moři. To všechno se nezmění. Ale jde spíš o e, tom stálem sboru deseti tisíc, e, eh, deseti tisíc mužů a žen. E, to znamená, aby byly k dispozici dostateč, dodatečné lidské zdroje. Proč se agentura má spoléhat zejména na členské státy při zajištění těchto lidských zdrojů? A my jsme se zabývali tím počtem. Zdá se nám, že stálý počet 10 tisíc to není jen jakýsi slogan, je to také realistické číslo, které splňuje skutečné potřeby agentury. Nejde o operační zaměstnance, kteří budou neustále všichni najednou nasazeni. Musíme přihlednout také ke složení. Dává smysl zaměřit se na krátkodobé a e, dlouhodobé Ehm, ehm, nasazené ehm, zaměstnance, nebo by si měli vycvičit vlastní a mělo by se zároveň za, zajistit, aby si členské státy ponechaly ty zkušené zaměstnance, které potřebují. Čili nejde jen o dodatečných zaměstnanců, kteří jsou připraveni k, k nasazení, ale také jde o eh, technické vybavení aby mise mohly být eh, zahajovány neprodleně bez jakýchkoliv spoždění. Musíme tudíž přidělit agentuře další fondy, další eh, odpovědnosti, musí eh, být doprovázeny také zvýšeným rozpočtem. Již nyní může provádět agentura vlastní zakázky od roku 2011, ale nemůže se tak dít realisticky, protože prostě agentura neměla ty eh, finanční zdroje, které potřebovala. Další důležitý prvek návrhu je zaměření na návraty. Je potřeba, aby ta čísla navracených osob se zvýšila. Musíme poskytnout ochranu všem, kdo ji potřebují, ale zároveň udělat více, aby se vrátili ti, kdo nemají nárok na eh, tu ochranu, eh, která jim by jim jinak měla být dána. Pokud přihlednu k vlastnímu členskému státu, který je malý a nemá nezbytnou diplomatickou přítomnost a zloupení ve všech zemích úvodu, kde jsou migranti, kteří se mají vracet, v takovém případě právě agentura tohoto druhu může pomoci členským státům, jako je Malta a další, vyřídit dokumentaci, aby se lidé mohli vrátit v případě těch příslušníků třetích států, kteří již nesplňují podmínky pobytu v Evropské unii. Členské státy budou v konečném důsledku stále zodpovídat za navratové rozhodnutí, ale agentura usnadní tento proces pro přijetí těchto rozhodnutí. A všechny tyto dodatečné úkoly musí být prováděny při plném eh, dodržování základních práv a lidských práv. A agentura již nyní ukázala, že tohle je jedna z jejich priorit. Posílili jsme zákle, eh, ten úřad pro základní práva eh, té agentury Skakeller a já jsme se stlačili na to, aby agentura měla mechanismus stížností, který byl zahrnut v návrhu komise již před dvěma lety. A já jsem přesvědčena, že můžeme pracovat společně, abychom zajistili jak účinnost té agentury, tak dodržení všech základních práv. Že dá se říci hodně, já vím, že už na mě kývete hlavou, ale ještě pár důležitých prvků a pak už, pak už skutečně skončím. Pak už to ukončím. Když zapracování Eurosuru do agentury, to je další pozitivum. Členské státy budou mít národní koordinační centra, jimiž zlepší výměnu a kvalitu informací, tak aby to bylo interoperabilní mezi systémy. Agentury by měly spolupracovat s dalšími státy, aby podpořili a konečně musíme mít také způsoby, jak eh, se, jak se to agentury učinit atraktivní pracoviště. Mm, jsou tu také otázky problémů eh, s nabíráním nových zaměstnanců, čili musí to být flexibilní, ale zároveň tu nesmí být žádná diskriminace oproti jiným agenturám a jiným evropským zaměstnancům. Um, již nyní máme první zasedání stínových zpravodajů, které začne za pár minut. Já se těším na spolupráci se všemi stínovými zpravodaji ze všech politických skupin, abychom dosahli úspěšného zakončení tohoto procesu. Děkuji, pan Niedermüller. Uh, děkuji komisi, děkuji zástupci komise a děkuji eh, za velmi eh, dobrý úvod. Nebudu zacházet do podrobností jen bych chtěl obrátit vaši pozornost tomu, že 28. června 2015 Evropský parlament a Rada uzavřeli dohodu o e, této agentuře pro evropské hranice, která má vstoupit, e, v platnost v roce 2016 e, v září, jak už komise zmínila. A oba spolulegislátoři si zaslouží po gratulace k jejich rychlé práci ale přitom o několik let později jsme stále zde, máme tu nový návrh na posílení mandátu Frontexu. No a samozřejmě, že já jsem, já chápu tu elegantní interpretaci eh, práce Frontexu a teď toho upgradeu. Ale musím říct, že tohle není žádný iPhone, který se upgradeuje. Můj a iPhone eh, pracuje naprosto dokonale i bez upgradeu. A tenhle příspěvek z Evropské komise na uh, zasedání tedy uh, hlav státu a vlád v Salzburku, to je jenom jakási nepotřebná, nepotřebný ústupek členským státům. I pokud jde o počet nelegálních přechodů hranic, ten klesá, stejně jako první přihlášky o azyl napříč Evropskou unii, ty taky klesají v Evropské unii jak, jak dokládají studie Eurostatu. A komise napsala vlastně úplně nové nařízení, ne, že by změnila to stávající. Takže mě trošku mate, proč bychom měli reformovat znovu Frontex. K čemu tedy byla naše práce v roce 2016? A komise tu navíc, navíc recykluje některé vlastní myšlenky z předchozího návrhu, jako například, aby agentura mohla, mohla provádět návraty z třetích zemí do dalších zemí. To, co nebylo podpořeno v roce 2016 a teď je to zpátky na stole. Komise navrhuje ten stálý sbor deseti eh, tisíc pohraničníků, ale odkud vzniklo toto číslo? Tu tady nebylo žádné posouzení dopadu, které by eh, k tomu vedlo. No na to si musíme zvyknout evidentně. Mohl bych také poukázat na to, že Frontex pracoval s rozšířeným mandátem od roku 2016 a EASO přitom plní úkoly, které jsou nad rámec mandátu už celé, celou řadu let. Ale prostě některé agentury využívají um, migrační krize, jiné ne. Já jsem velmi skeptický vůči tomuto návrhu. Zvláště uh, z hlediska to způsobu, jakým se to provádí já myslím, že prosadit to by nepřineslo žádnou přidanou hodnotu. Děkuji. A následuje pan Depre. Děkuji vám, pane předsedo. Takže předně mi dovolte omluvit nepřítomnost stínové zpravodajky paní Grisbeck, která se nemohla dostavit na výbor. A nemůže se tím pádem účastnit ani prvního zasedání stínových zpravodajů, které se mělo konat po tomto zasedání. I, a i já teď si dovolím několik dalších komentářů, které budou trošku tak navážou na, ty, na tyto vyjádření obav. V roce 2006-2007 byl program Rapid, já jsem byl zpravodajem. E, co to bylo? Určitá organizace, která dávala tedy e, možnost členským státům, státům nasazovat pohraničníky z členských států někde jinde, zejména v těch státech, které čelí obrovskému eh, přílivu eh, přistěhovalců. Komise z toho nebyla nadšená a členské státy byly radikálně proti. No a od té doby se eh, věci trošku vyvinuly, ale mám několik otázek, čtyři konkrétně. Takže za prvé, problematika statutu těchto agentů zdá se tady, je, že hodně statutárních agentů a jsou, existuje prostě národní příslušníci, pak ty tři další kategorie. Jak to bude kohabitovat, jak to bude fungovat v čase, když budou lidé s takovými různými statuty, jestli budou vlastně národní, v těch jižních státech, kde budou spolupracovat bok po boku s příslušníky a pohraničníky, kteří jsou daleko hůř placeni jak to eh, pak eh, z dlouhodobého hlediska bude fungovat. Je to reálný problém. Já jsem eh, samozřejmě se nad tím do větší hloubky nezamyslel, ale je potřeba to zvážit. Pak ta otázka návratu. Co je na tom opravdu nového na tomto návrhu? Jde o skutečně nějaké rozšíření kompetencí? Nebo je to jen určitá možnost mobilizace do, dodatečných zaměstnanců? Dojde k nějakému skutečnému rozšíření kompetencí? Podle těch čísel, které mám k dispozici podle roku 2000, do, mezi lety do roku 17, spíš ta čísla klesají tedy od té doby. A po té, od té doby, je, tedy jak, jak to vypadá se spoluprací s třetími státy. Tato spolupráce vychází z, z dohod s těmito třetími státy. Já chápu, že už vyjednáváte dohody z, například ze zeměmi západního Balkánu. Ale pokud jde o ty migrační toky momentální, tak většina jich přichází z jihu. Neměli bychom tedy začít jihem? Kdy mi se zdá, že spíš z této strany potřebujeme to řešit poněkud naléhavěji. A pokud jde o tu lisbonizaci, lisabonizaci, to, čemu říkáte lisabonizace, co to znamená z operačního hlediska? Co to znamená v praxi? A pak z hlediska zprávy agentury jsem úplně ten model nepochopil. Ale já nejsem stínový zpravodaj, takže samozřejmě nerozumím této otázce tak dobře jako někteří mý kolegové. Thank you very much and... Děkuji. Zazněly tady otázky na komisi, tudíž v eh, diskuzi uzavřu a ještě, pane de Kejzere, vám předám slovo na několik minut. Děkuji, pane předsedo. Tak eh, nejprve chci poděkovat paní zpravodajce za celkově pozitivní přístup k návrhu komise. To je, myslím, dobrý začátek. Pokud jde o ten výčet aspektů, které zdůraznila, tak je tady jedna věc, kterou já bych chtěl zase zdůraznit za komisi. Jde o dodržování lidských práv a mezinárodních závazků, včetně zásady nenavracení ve všem, co agentura dělá. My už jsme to trochu říkali žertem, když jsme vedli ten trialog o EBCG 1.0, že parlament žádal dodržování eh, základních práv v každém článku návrhu tomu takto nedošlo, ale veškeré požadované pojistky byly do správných míst textu zařazeny. Poprosím vás, abyste se opravdu podívali pečlivě na návrh komise. My jsme v žádném případě nijak eh, nikde tyto pojistky nezměnili. To znamená, že jsme se nesnažili vrátit se jak si zpět, udělat krok zpět. Naopak, komise se tady plně shoduje s postojem parlamentu, s parlamentem, Chceme plně dodržovat lidská práva, vyžadujeme to ve všech oblastech práce agentury, včetně operativních činností, které se provádějí ve třetích zemích. Takže to je důležitý aspekt. Pokud to parlament zajímá podrobněji ohledně těch pojistek, tak jsme vám samozřejmě plně k dispozici. K tomu, co říkal pan Niedermiller. Tak vy jste se stavěl k tomuto návrhu trochu negativněji, pochybujete, zda má dnes smysl upgradeovat současnou verzi EBCG. Já myslím, že nikdo nespochybňuje, že změna je potřeba. Jednak proto, že současný mechanismus v oblasti lidských zdrojů, které má agentura k dispozici, ten systém prostě nefunguje, systém dobrovolných závazků není funkční a tak veškerá podpora, kterou by měla agentura poskytovat, nemůže fungovat na té stávající bázi. My jsme teď vypracovali ten systém tří kategorií, možná to eh, vypadá trochu nejasně, ale na technických zasedáních jsme vám plně k dispozici a do posledního detailu jsme schopni vám vysvětlit, jak bude agentura podle takového systému fungovat eh, s tím číslem 10 tisíc. Takže to bychom udělat měli. Musíme změnit eh, nařízení o Eurosuru a jeho posuzování. Pokud jde o EBCG, tedy pohraničně pobřežní stráž, nemůžeme to držet úplně samostatně. Naopak musíme to propojit, ty věci jsou související a zároveň to souvisí s přepracováním dalšího nařízení. Máme tady ta nařízení o EBCG, nařízení o Eurosuru. Obě dvě nařízení budou muset být přepracována. A v těchto dvou oblastech a také v oblasti návratu dochází ke změnám. Vzhledem k tomu, že probíhá to hloubkové přepracování. Máme teď materiály v rozsahu 1400-1500 stránek, dochází k přesouvání různých ustanovení na jiná místa, vyškrtávání zbytečných ustanovení a tak dále. A z těchto důvodů přicházíme s novou verzí, přičemž řada ustanovení je pouze překopírována z těch stávajících ustanovení, není to nic nového, co bychom vymýšleli speciálně pro EBCG. A také už jsem říkal, že komise e, vlastně řeší věci, které oba dva spoluzákonodárci e, navrhli už před těmi dvěma lety. To znamená ta otázka návratu, e, spolupráce se třetími, čtvrtými zeměmi. To se řešilo v trialozích a myslíme, že vzhledem k současné geopolitické situaci bychom měli být schopni uh, nabídnout eh, přes agenturu patřičnou podporu. Neznamená to, že bychom říkali, že parlament eh, by měl náš návrh okamžitě zcela přijmout, ale na druhé straně to, že jste něco vyškrtli před, eh, z návrhu před dvěma lety, tak to neznamená, že o tom není možné nově diskutovat. My vysvětlíme diskuzi, v diskuzi to, proč některá ustanovení znovu otevíráme a já doufám, že vás přesvědčíme ke změně dosavadního postoje. Na druhou stranu máte vždy možnost náš argument odmítnout a vrátit se ke svému postoji z roku 2016. To je vaší výsadou, ale já navrhuji, abychom o tom minimálně vedli diskuzi, podívali se, zda je oprávněné a důvodné měnit to nařízení. Pan Depre poukázal několik dalších záležitostí, například FADO. Velice rád bych to tady rozpracoval, ale vzhledem k tomu, že jsem dostal pouze dvě minuty na reakci, tak na to nebude čas. Je to technická věc, ale i bilaterálně jsem vám k dispozici, mohu to vysvětlit, nebo na technické pracovní skupině, která může příští týdnech ehm, se sejít. Pan předseda, děkuji za to, že jste dorazil. Stínoví zpravodajové přislíbili, že začnou pracovat okamžitě, což je dobře. Přecházíme k dalšímu bodu na programu jednání. To je původní bod číslo 3, zpráva Eurojustu o financování terorismu. Prezentaci přednese pan Lenert, národní odborník v Eurojustu za Lucembursko. Thank you. So, you have 10 minutes, I think, yeah? So. Takže počkáme, až kolegové odejdou. Agustin, stay here. Thank you. The meeting will not be very defensive. Okay. So our next point of the agenda is the presentation of the... Takže na programu teď máme zprávu Eurojustu o financování terorismu. Je to podobná zpráva, jakou eh, jsme měli k dispozici už v předchozích letech. Předám slovo panu Lenertovi, který je národním odborníkem Eurojustu za Lucembursko. Bude nám k dispozici i pro následnou diskuzi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Kolegium Eurojustu mě požádalo, abych vás stručně informoval o poslední zprávě Eurojustu o financování terorismu. Je to sice poslední zpráva, nicméně už je stará 6 měsíců, takže není úplně nejaktuálnější. Přesto hlavním cílem této zprávy je vysvětlit, co děláme v oblasti financování terorismu. Naše zpráva tedy neobsahuje posouzení eh, rizika a konkrétní kroky v oblasti financování terorismu, to jsou eh, věci, kterými se nezaobíráme. Takže máme jaksi omezené pole působnosti. Naše, naše zpráva ukazuje, že efektivně pomáháme členským státům v této velice citlivé oblasti spolupráce poukazujeme tam na to, jakým způsobem tu spolupráci usnadňujeme. Není to vždy snadné, protože pokud jde o otázky terorismu, tak to jsou záležitosti nesmírně citlivé, důvěrné povahy. Zapojená je celá řada dalších útvarů, eh, tajné služby, policie a tak dále. Rozhodně to tedy není jednoduchý úkol. Každopádně, když se podíváme na jednotlivé případy, tak uvidíte, že jsme byli schopni poskytovat pomoc. Nebudu teď eh, samozřejmě jednotlivé případy vysvětlovat. Eh, my jsme je vybrali z řady případů, kterými jsme se mm, zabývali, abychom ukázali, čeho jsme schopni, co můžeme poskytnout, co můžeme nabídnout, že i v této oblasti se na nás eh, kolegové v členských státech mohou obracet, že jsme za poslední roky schromáždili dostatečné odborné znalosti a zkušenosti. Takže když se podíváte na ty jednotlivé případy, tak uvidíte, že se soustředí částečně na navrátilce, zbrojených konfliktů, řešíme tam případy třetích zemí, kde eh, využíváme sítě kontaktních míst, které Eurojust má k dispozici. To je komplikovaná záležitost v, jaksi, eh, s politickými eh, aspekty. Nemůžeme tedy vždy zajistit spolupráci v této oblasti, ale můžeme zajistit maximální pomoc. Minimálně se o ní snažíme. Zpráva také ukazuje, jakým způsobem můžeme pomáhat eh, při eh, výkonu zatýkacích eh, rozkazů. Jsme k dispozici 24 hodin denně, jsme k dispozici v Hágu, máme dostatek právních i jiných odborných zkušeností, abychom dokázali pomoci v těch případech, které zmiňujeme v první části naší zprávy. Máme tedy kolegy, kteří jsou řádně vybaveni k pomoci. Samozřejmě, že u těchto případů je třeba jak si zohlednit, že se často týkají komplikovaných regionů, a my se vždy maximálně snažíme eh, řešit problematiku navrátilců, buď to jim bránit v návratu, anebo tedy jejich návrat nějakým způsobem ošetřit. Další případy, to jsou společné vyšetřovací týmy, opět eh, se to týká řady citlivých záležitostí. Eh, tady je nesmírně důležitá důvěra, na které naše, na které naše práce mm, stojí. Vzájemně si musíme důvěřovat, bohužel eh, události eh, související s terorismem v Bruselu například nám eh, jak si přinesli obrovské množství práce, využili jsme vzájemné důvěry a díky tomu jsme pak byli schopni pomoci i dalším kolegům. Důvěra je klíčová, protože získáváme informace z různých zdrojů, včetně zdrojů tajných, takže Eh, jsou to věci a informace, eh, které není možné řešit po e-mailu, ale čistě osobními schůzkami, takže osobní eh, setkání jsou pro nás zásadním pracovním nástrojem. Snažíme se mm, osoby propojovat lidi z různých států svést dohromady, propojit je, případně i zajistit tlumočení, pokud je to potřeba, aby bylo možné se o informace podělit. A uvidíte v naší eh, zprávě, že eh, také těžíme z toho, že jsme v blízkém kontaktu s Europolem, můžeme se s nimi pravidelně setkávat. Eh, jsme v kontaktu i s odborníky, soudci ze Spojených států a s dalšími podle potřeby a pomáháme také finančně. Pokud eh, člověk má prostředky, eh, pokud může eh, dotčené osoby jak se Eh, propojit, eh, umožnit jejich setkání, zajistit to setkání, tak to může být obrovská pomoc a samozřejmě rozpočty jednotlivých členských států mají svá omezení. Takže to je první část té zprávy, druhá část, tam je několik vybraných případů, jako vidíte abychom eh, doložili ty činnosti, které mm, provádíme. Je to jsou to případy novější i trochu starší, které se týkají mm, různých teroristických eh, skupin Al-Shabaab, eh, ISIL, Daesh, ať už je tady nazýváme jakoliv, eh, Zmiňujeme tam způsob využívání zpravodajských informací v rámci legislativních možností. Hovoříme o současné judikatuře v oblasti eh, financování trestné činnosti. Uvidíte tam eh, i tu pomoc, kterou poskytujeme my. Často bývá poměrně, může být i omezená, může být vyšší. A cílem té naší zprávy je poskytnout přehled eh, praktikům, eh, lidem z praxe, co jsme schopni nabídnout, poskytnout. Je to jenom špička ledovce, ale je to určitá, mm, určitý doklad toho, že Eurojust eh, je tady lidem z praxe v těchto případech k dispozici, máme zdroje, znalosti, můžeme zajistit důvěryhodnost, máme důvěru, která je v této oblasti potřebná. A v poslední části najdete přehled eh, platné eh, legislativy, to je asi pro vás část nejméně zajímavá, neboť jste s ní nejlépe obeznámeni. Takže to je ode mě eh, stručně, pokud máte nějaké dotazy, rád na ně odpovím. Děkuji za tuto prezentaci. Má někdo nějaký dotaz? Poslanci? Možná komise chtěla by se vyjádřit? Nikoliv. Tak v tom případě to bylo velice rychlé, nicméně neznamená to, že by vaše práce nebyla důležitá. Jsme rádi za to, že dosahujete úspěchu ve své práci, a nebo kdybychom na to nahlédli z druhé strany, strany myslím si, že skutečně ta vaše práce je nesmírně přínosná. Vidím, že dotazy nejsou, takže ještě jednou děkujeme. So and... Teď si uděláme. Takže teď si uděláme přestávku do 16.30 a pak budeme pokračovat bodem číslo 4. Děkuji vám. Colleagues, we can, we can start. Eh, přátelé, budeme pokračovat. Eh, děkuji vám za to, že jste se vrátili. Eh, byli jsme poněkud v předstihu. Tak my máme nyní no, buď to přímo zpravodaje a nebo jejich náhradníky a dostáváme se k bodu číslo 4, pravidla usnadňující využívání finančních a jiných informací za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů. Bude to prezentace na zprávy a já dám slovo našemu zpravodaji, kterým je pan Radeval, nahrazuje ho dneska pan Lenac. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Já skutečně mám tu čest nahradit pana Radeva, který zde nemohl být a který vám zasílá pozdrav a já vám přečtu jeho slova. Při různých příležitostech my jako členové Evropského parlamentu pomáháme včasné výměny informací mezi příslušnými orgány a týká se to závažného zločinu, terorismu a e, praní špinavých peněz. Nicméně existuje mnoho promaněných příležitostí boje právě proti těmto jevům. E, mnohé vyšetřování končí v slepé uličce, poněvadž se nedostane včas e, k informacím, případně některé informace prostě nejsou k dispozici. A proto Evropská unie navrhuje, aby eh, se eh, zavedl eh, přístup pro některé jednotky, například Europolu, národní jednotky Europolu, k centrální databázi o finančních, finančním stavu a bankovních účtech. Dále se zde definují typy informací, které je možné žádat nebo které je možné si vyměňovat mezi příslušnými orgány a jak na to. Spravodaj vítá tento návrh komise, poněvadž eh, včasná výměna informací patří k prioritám Evropského parlamentu v boji proti hm, praní špinavých peněz a eh, závažnému zločinu obecně. Eh, toto znamená, že se zavádí přístup k národním registrům bankovních účtů pro pro příslušné orgány v souladu s pátou směrnicí proti, špinavý, proti praní špinavých peněz. Cílem je tedy posílit příslušné orgány v boji proti eh, závažné trestné činnosti a současně tedy sladění různých forem boje proti těmto jevům v různých členských zemích. Eh, proto tedy se navrhuje aby eh, FIU, tedy příslušný eh, úřady, měly možnost eh, dostávat se k příslušným informacím, jejich analýzám, analýzám dopadu, případně se tedy také zajišťuje to, aby, aby vše bylo zároveň tedy přiměřené účelu. Termín pro výměnu informací eh, se eh, poněkud eh, prodlužuje, aby příslušné finanční, finanční orgány měly možnost vše dělat řádně. A vytváří se také nové režimy sdílení informací. Tolik tedy pan Radev a samozřejmě veškeré vaše připomínky budou panu Radevovi předány a 19. říjen je zde navržen jako termín pro podávání poslňovacích návrhů. E, nyní za paní Katarinu Kiniči, e, e, paní Miranda Lali. Děkuji, pane předsedo. Paní Kiniči Eh, musela zůstat v Itálii eh, vzhledem k závazkům, které už eh, dříve na sebe vzala. Nicméně chce poděkovat kolegům a za příspěvky do tohoto textu. Jako většina kolegů plně souhlasí s cílem tohoto návrhu, zejména tedy usnadnění výměny informací mezi vnitrostátními eh, finančními eh, jednotkami, finančními vyšetřovacími jednotkami. Vzhledem k tomu, že mnoho zločinů eh, má transnacionální charakter, je skutečně nutné zajistit včasný, včasný přístup k těmto bankovním účtům. V následujících týdnech toto budeme projednávat tak, abychom eh, získali vyváženější přístup a hlavně zefektivnili eh, takovéto, eh, takovéto věci. Důležité je, aby FIU se dostávali také příslušný feedback při výměně informací. Pane Kiniči navrhne několik pozměňovacích návrhů, eh, která, které eh, budou zlepšovat soulad eh, s ochranou dat a jejími zásadami. Paní Kiniči také navrhuje také to, jakým způsobem by FIU měli reagovat na žádosti o informace, včetně tedy ze strany Europolu. Eh, klade důraz na to, aby zůstala zachována nezávislost FIU, tak jak je to eh, stanoveno v páté směrnici eh, proti praní špinavých peněz. Také se domnívá, že je třeba jasně definovat pravidla pro to, za jakých podmínek může právě Europol vyžadovat poskytování informací. V rámci výměny informací s Europolem je zároveň nezbytné zajistit to, aby probíhala řádná koordinace s národními orgány, které jsou zodpovědné za veřejnou bezpečnost. Paní Kněči se domnívá, e, že termín, e, jak nebo lhůty pro poskytování informací, jak je navrhuje komise, by měly být mírně prodlouženy eh, v rámci snižování eh, administrativní zátěže a zlepšování kvality poskytovaných údajů. Eh, dále je třeba poněkud se zamyslet nad definicemi druhů zločinů, kde se může Europol na FIU obracet. Děkuji a Nyní stínový zpravodajové jako první paní Helga Stevens. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, kolegové. Já bych chtěla především eh, poděkovat eh, zpravodaji za eh, tento návrh. Myslím si, že o návrh velice vyvážený a dobře reflektuje současnou realitu. Eh, teroristé a kriminálníci eh, fungují napříč hranicemi a samozřejmě eh, používají bankovních účtů mezi různými zeměmi, jak evropskými, tak mimo evropskými. Daří se jim posílat peníze velice rychlým způsobem a v této souvislosti FIUs mají velice důležitou roli, která by se neměla měnit, pokud to vysloveně nebude nezbytné. Myslím, že nesmíme eh, nesmíme stát cestě eh, autonomní, autonomním operativním schopnostem eh, těchto orgánů. A znamená to, že musíme naopak pomoci Eh, pracovat a šířit určité informace. Já se domnívám, že spolupráce s FIU mezi FIU navzájem pomůže k urychlení eh, informačních toků. Já tedy eh, vítám na to, že existuje nyní vazba mezi FIU a Europolem, ale eh, povinné poskytování informací považuji za zacházející příliš daleko. Čili máme mnoho co diskutovat, ale eh, věřím, že se nám to podaří. Paní Eva Jolie? Děkuji, pane předsedo. Já především eh, vítám tento návrh, poněvadž odpovídá k prioritám naší skupiny v oblasti zlepšení výměny informací v boji proti terorismu a organizovanému zločinu. Eh, my samozřejmě navrhujeme změny na úrovni členských zemí, ale eh, na evropské úrovni je vše postaveno na spolupráci mezi národními jednotkami FIU. Domníváme se ovšem, že by měl existovat ještě také evropský eh, orgán, eh, který by tedy neměl být tou sítí, ale měl být skutečným pevným orgánem, který bude mít více zdrojů nedomníváme se, že eh, eh, by eh, měla tato evropská organizace přebírat funkce těch národních, ale naopak měla by mít koordinační roli. Proto tady, tady máme několik návrhů, které se týkají zpracování citlivých dat za konkrétních okolností. My si nepřejeme zde lex specialis, eh, který by se odchyloval od GDPR a příslušné směrnice. Eh, směrnice 680 eh, z roku 2016 již obsahuje pojistky na ochranu citlivých dat a tento návrh by se měl na tuto směrnici odkazovat. Já také vítám návrhy předložené zpravodajem. Pokud se týče nový, eh, nové povinnosti od, pro FIU eh, reagovat eh, povinně na žádosti o informace, tak tady by měla proběhnout otevřená debata. Eh, myslím, že by tady skutečně mm, měly být vztahy mezi FIU a dalšími organizacemi, které mají nárok na informace, eh, že tady bychom měli zejména dbát na to, aby nedošlo k nahoření nezávislosti FIU. Eh, dovedeme si představit alternativní úpravu s tím, že FIU by měli mít možnost eh, eh, odmítnout poskytnout informace místo toho, aby je automaticky museli poskytovat. Já eh, se těším na pokračování v práce a doufám, že se nám podaří najít to nejlepší možné řešení. Děkuji a nyní za Alde, za pana Petersna, paní Šerade Pre. Eh, eh, Pane předsedo, já bych chtěl omluvit eh, pana Petersona, našeho stínového zpravodaje, který bohužel tady dnes nemůže být a žádá tedy o omluvení. Nejprve chce poděkovat panu zpravodaji za, za odvedenou práci. Je spokojen s tím, že střet pravomocí mezi výbory se nakonec podařilo vyřešit a tedy může začít reálná práce na celém návrhu. Dále zdůrazňuje, že použití in finančních informací pro boj s některými druhy trestné činnosti je důležitá věc a je potřeba zajistit, aby spolupráce a výměna informací mezi členskými státy byla skutečně možná a abychom zároveň zajistili plné dodržování ochrany osobních údajů. Dále eh, si přeje že pokud jde o termín pro pozměňovací návrh, je velice krátký a i když je jasné, že potřeba pracovat velice rychle, bylo by dobré, kdyby ten termín byl poněkud prodloužen. Takže tímto jsem předal názor našeho stínového zpravodaje. Děkuji. Dívám se, zda se chce vyjádřit ještě nějaký další poslanec. Není tomu tak, v tom případě se obracím na komisi. Chcete vystoupit? Ano, tak prosím. Ano, děkuji. Eh, já jsem z oddělení pro drogovou politiku a trestnou činnost z DG Home a jsou tady i kolegové z DG Justice. Chci nejprve poděkovat Evropskému parlamentu za to, že se snažíte pracovat na tom návrhu, rychle ho posouvat ku předu. My jsme předložili tento návrh v dubnu letošního roku a cílem je schválit ho ještě před evropskými volbami. A myslím si, že je to stále možné. Za sebe bych chtěla říci, že jsem velice ráda za to, že podporujete přímý přístup eh, donocovacích orgánů do centrálních eh, registrů účtů a systému vyhledávání údajů. To je důležité pro donocovací orgány a Dá jim to tedy přímý a velice rychlý přístup do těchto rejstříků. Jsem velice ráda, že eh, v této chvíli tady nejsou žádné pozměňovací návrhy k těmto ustanovením. Děkuji. Děkuji, já bych eh, doplnila eh, tuto věc. Já jsem Vasiliano, Despina Vasiliano z DG Justice a věnuji se zejména třetí části, která se týká jednotek FIUM. Vy jste tady dnes o tomto tématu tedy hovořili. Já bych tomu chtěla říci, že směrnice o praní peněz již řeší v širším slova smyslu výměnu informací mezi jednotkami FIU a donucovacími orgány a příslušnými orgány a cílem tohoto návrhu, který vám předkládáme, je posílit současnou spolupráci. Slyšela jsem tady vlastně od všech vystupujících, že podporujete posílení spolupráce mezi jednotkami FIU a mezi donucovacími orgány. Nicméně, když se podívám na návrh vaší zprávy, tak musím říci, že mě to trochu zneklidňuje protože povinnost spolupracovat tam je vlastně vyškrtnutá a nahrazujete ji ustanovením umožnit výměnu. Samozřejmě, že výměny jsou možné již dnes díky čtvrté směrnici o boji s praním peněz a proto ten problém, který tady vnímám, je, že ten dnešní pozměňovací návrh by znamenal, že spolupráci neposílíme, ale pouze ji eh, ponecháme na té stávající úrovni výměny informací, tak jak to známe dnes. Řada z vás také zmínila, že je velice důležité, aby eh, Finanční spravodajské jednotky byly nezávislé a autonomní. My to rovněž podporujeme, nicméně pokud jde o autonomii a nezávislost, tak je třeba si uvědomit, co to vlastně znamená. Pro nás to znamená politická nezávislost bez jakéhokoliv eh, vměšování a omezování nezávislosti a autonomie, ale my Nezávislost a autonomii vnímáme tak, že nebudou odmítat výměnu informací se státními úřady proto, aby mohli bojovat s trestnou činností. To pro nás není smyslem nezávislosti. Dále bych chtěla říci, že předkládáme těn, tento návrh s tím, že chceme reagovat na řadu žádostí i od Evropského parlamentu, pokud jde o posílení spolupráce mezi jednotkami FIU a donucovacími orgány. Měli jsme za to, že Evropský parlament se k tomuto vyjádřil ve svém doporučení k panamským materiálům. Velice jasně to také sdělil ve zprávě zpravodaje Narta na začátku letošního roku ta zpráva se týká financování terorismu. A dále, to je také první výstup pařížské konference z, Dubnu, z dubna letošního roku, kde se žádá větší spolupráce mezi finančními spravodajskými jednotkami a donucovacími orgány. Takže my jsme šli tímto směrem, tak jsem ráda, že ten váš politický závazek nadále trvá. Ale abychom ho přetavili v život, tak je potřeba to samozřejmě zajistit také legislativně a toho můžeme dosáhnout jedině tak, že ta výměna informací bude povinná. Samozřejmě tam můžou být různé výjimky, o těch můžeme diskutovat, ale povinnost spolupracovat by tam měla být, nestačí pouze umožnění výměny či spolupráce. Takže těšíme se na pozměňovací návrhy stínových zpravodajů, těšíme se na další spolupráci s vámi a děkuji za slovo, pane předsedo. Dobře, nikdo další se již nehlásí, žádný poslanec již vystupovat nechce. Pan zpravodaj nás informoval, že vzhledem k tomu, že jde o důležitou problematiku, je potřeba práci urychlit, aby bylo možné vše uzavřít ještě před koncem tohoto mandátu. Takže právě proto pan zpravodaj navrhoval trochu jiný postup a navrhoval zkrátit lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů. Takže teď je ta lhůta 19. října v 17 hodin odpoledne. Připomínám tedy tuto lhůtu, protože to je velice důležité rozhodnutí ze strany pana zpravodaje. Takže lhůta je 19. října v 17 hodin. Tímto děkuji. Prošli jsme si tedy tyto body a opět máme trochu časový předstih, a následně by měl dorazit pan předseda, který se chopí hlasování.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 Uh, dear colleagues, um, we'll be voting at 17.15. 17.15. Prosím, zejména uh, náhradníci, doufám, že mají hlasovací zařízení. Kolegové, kteří nejsou zvyklí hlasovat na Libe. Takže doufám, že máte všichni hlasovací zařízení. Máme hlasovat 17.15. Děkuji. A máme Dear colleagues, we're missing members from just more... Chybí nám ještě poslanci z více než jedné skupiny, takže to pozastavíme, než všichni dorazí, protože je to citlivé hlasování. Dobrá, takže ještě, kdybychom mohli ještě chvíli strpět. Cornelia, do you have a point of order? Cornelia, paní Ernst, chcete něco poznamenat? Nemám kartu. Já, že budu, budu hlasovat rukou. Tak nemůže vám to někdo donést? Ze třetího patra třeba? Někdo z GUE může prosím donést paní Ernst kartu? Protože zatím, zatím ještě máme ještě chvíli času. Potřebujeme tu kartu. Can I just... Um, colleagues, just let me make a check, please, that everyone... Kolegové, takže ověříme si, zda všichni, kdo jsou přítomní, mají elektronickou hlasovací kartu. Včetně těch poslanců, kteří nejsou pos, poslanci Libe, ale jsou na hranici. Beru to jako ano. Kromě paní Ernst samozřejmě, ale nikdy to někdo donese. <laughs> Takže samozřejmě nechci, abychom počítali hlasy, které nejsou na kartě. To nechci. Takže donese vám to někdo z toho třetího patra, no? Dobře. My to zařídíme. I, I don't have my card uh, and my colleague will... Uh, Já nemám kartu, kolega to přinese, ale do té doby musím zkrátka hlasovat zvedáním, zvedáním ruky. My to nějak vymyslíme. Já mám tu kartu seženem, Cornelio. A samozřejmě odložíme to hlasování před na dobu, než to budeme mít připraveno. Je někdo ještě jiný v této pozici? Dobře, takže ještě chvíli, chvíli posečkáme, protože stále ještě chybí další poslanci, kteří jsou na cestě a z tohoto důvodu, tedy pokud byste podpořili mé rozhodnutí, tak bychom na ně počkali. Yes.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 Yeah, um, can I speak to someone from the GUE group? Někdo z GUE, za GUE, prosím, mohu hovořit možná méně veřejně s někým za GUE. Je to v zájmu všech, protože jinak to hlasování bude zkreslené. Je potřeba, aby měli všichni kartu. Chybí, chybí ještě nějaká karta? Je na cestě? Na cestě, dobře. Já nechci samozřejmě tady někoho uvádět do rozpaku, ale chci, abychom měli prostě úplné elektronické hlasování. I'm just going to quickly turn to our coordinators, just check everyone is... Mohou koordinátoři zjistit, zda jsou tu všichni EPP, ALDE, kdo za vás koordinuje? Sophie, vy to máte na starosti? Nebo vy? Takže za Alde všechno v pořádku? Všichni jsou přítomní? Okay, I take it that genial chuckle that everything is fine. Že to pochechtání beru jako z, z, z náznak toho, že všechno je v pořádku. GUE, zelení, EKR, Helgo, okay, EFDD, EFDD také. Procházím všechny. ENF a SAD. It's okay. Okay, so Okay, colleagues, we're just we're waiting for one. Kolegové, ještě čekáme na jednu kartu. Já tušil, že tohle začne. No, paní Verže, dobře. Tlak narůstá. Karta je na cestě. I'll make the announcement. Okay, so um, I'll make an announcement for the one voting card that is not here. And I'm... Oznámení, určitě, to, určitě na cestě. vote, you can also rapporteur if they want to have the floor, and then we move sure. on to the vote. Thank you, colleagues, for your patience. Kolegové, děkuji vám. Takže interoperabilita mezi evropskými operačními systémy, dva zpravodajové, pan Lenars. Pře, přeji si někdo z, ze zpravodajů slovo před hlasováním? Takže přistupujeme k hlasování. K tomu hlasování samotného. Samozřejmě přejdeme k prvnímu eh, sloupci, kde tedy si, si řekneme ten pozněvací návrh, předtím, než budeme hlasovat. První. 195. Hlasujeme. Takže EPP eh, má dvě, o dva navíc. Takže pokud to dva stáhnou, tak to můžeme počítat jako samostatná hlava. Dobře, teď už to v pořádku. Konec hlasování. Schváleno. Pardon, zamítnuto. <laughs> to jsem nezačal úplně nejlíp. 196 hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 197 hlasujeme. 197. Všechno v pořádku. Beru to pomaleji, všechno v pořádku. Takže hlasujeme. Ještě. Všichni hlasovali konec hlasování zamítnuto. Někdo šel ze sálu. Já to teď zastavím, se omlouvám. To jsem zmínil, že máme o dva navíc. Tak najednou tři odešli. Ale vrací se. Pam, pam, tady na chvíli zastavit hlasování, než se vrátí příslušná osoba. Není samozřejmě v ničím zájmu, aby... Už je to v pořádku, dobře. Kompromisní návrhy. Jedna, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Nyní kompromisní návrh 1a. Všichni hlasovali? Konec hlasování. Schváleno. Přejeme k kompromisnímu návrhu 2. Konec hlasování. Schváleno. 386. Hlasujeme. 386. Ještě pořád je to v tom prvním sloupci, na stránce 5. Vždycky první, první sloupec. Všichni hlasovali konec hlasování. Schváleno. Dostáváme se k článku 3. 399. Pardon, 391 v druhém sloupci. 391. Hlasujeme. 391. Na stránce 6. Všichni? Řeknu to ještě jednou. Článek 3, Necháme to otevřené. 3, 3, 9, 1. Paní Ernst. Všichni, konec. Zamítnuto. A přejdeme k 3, 9, 9. 3. Cornelia Ernst, vy výmaz. Hlasujeme. Všichni konec hlasování. Zamítnuto. Dále 400. Pan Niedermiller. Všichni hlasovali, konec hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Poměřenecí návrh 3. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 4. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 4. 2. 9. Čtyřista dvacet devět hlasujeme. Konec. Schváleno. Pět, kompromis pět. Hlasujeme. Konec. Schváleno. Šest. Kompromis šest. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 443 hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompresní eh, návrh 7 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompresní návrh 8 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh 9. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh 10. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 11 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompresní návrh 12. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 14, 5, 2, 2. Hlasujeme. Konec. Zamítnuto. 5, 2, 3 hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13 hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 14. Hlasujeme. Konec. Schváleno. 5. hlasujeme. Konec. Schváleno. 9. hlasujeme. Konec. Schváleno. Pozměňovací návrh 73 hlasujeme. Na stránce 20. 73 je to po 19 na stránce 20. Všichni to mají. 73. Konec. Schváleno. Sedmnáct hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 569 na stránce 23. 569, hlasujeme. Konec. Schváleno. 18 hlasujeme. Kompromis 18. Konec. Schváleno. 585. Hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 21. Hlasujeme. Dvacet jedna na straně dvacet devět. 29, strana 29. Konec. Schváleno. Pozměňovací 609. Hlasujeme. Je na stránce 29 také. 609. Konec. Schváleno. Já teď vám pauzu, řeknu vám číslo stránek. Takže 6.1.0 na stránce 29. Hlasujeme. Takže všichni hlasovali? Konec. Zamítnuto. 6.1.3 bloku hlasujeme. Konec. Schváleno. Identické 1, 4. Hlasujeme. 1.02.614. Konec hlasování. Kompresní návrh 22. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 622 hlasujeme. 622. Všichni hlasovali, konec hlasování. 622. Myslím, že bylo řeč, mi řečeno, že o tomto máme hlasovat. Konec hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Přecházíme k, identickým, k identickým návrhům. Ne. čtyři. hlasujeme. čtyři. Šest, tři, čtyři. Konec hlasování. 635. Jedna nula čtyři. Konec hlasování. Schváleno. Kompresní návrh 23. Hlasujeme. Konec hlasování. Kompromis 24 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 25 hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 26 hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 27 hlasujeme. Konec. Schváleno. Článek 34, pozměňovací návrh 680. Pardon, kolegové, 34, pozměňovací návrh 110. 110 hlasujeme. všichni, konec. Schváleno. Kompromis 29, hlasujeme. Pardon, kompromisní návrh 28. Omlouvám se, říká pan předseda. 28, kompromis 28, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 29 hlasujeme. Konec. Schváleno kompromis 30 hlasujeme. Konec. Schváleno. 702 hlasujeme. 702. Konec. Schváleno. 1, 2, 0 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 31. Kompromis 31. Hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 32. Hlasujeme. Konec. Schváleno. 715. Hlasujeme. Konec. Schváleno. 727. kolegové. Kompromisní návrh 33 hlasujeme. Konec. Schváleno. Článek 41. Identický 725, 726, 727. Konec. Zamítnuto. 1, 3, 1. Hlasujeme. Konec. Schváleno. 34 hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 35. Hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 36. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Článek 45, eh, návrh 145. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. 743. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 37. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 38, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 39, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Přeskočil jsem 758, omlouvám se, takže můžete hlasovat o 758. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 40. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Nyní kompromis 41. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 42. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 43. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 44. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 45. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Kom... Eh, návrh 820. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 46. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 47. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 175. To je unblock. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Nyní přecházíme k článku 55. Nyní přecházíme k návrhu 176, vážení kolegové. To je článek 55a. Můžete hlasovat, prosím. Takže jde o návrh 176 k článku 55a. Nespěchejte. Ještě stále můžete hlasovat o návrhu 176. Hlasovali jste všichni. Končím tedy hlasování. Návrh byl přijat. Nyní hlasujeme. O návrhu 178 článku 55d. Je to na mojí stránce 60, ale možná máte to číslování stránek trochu jiné. Je to návrh 178 k článku 55D. Našli jste se všichni? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 179. Končím hlasování. Schváleno. Nyní kompromisní návrh 48. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Teď v eh, článku 56 návrh 943. Počkám, až si to najdete. Jde o návrh 943. Já to mám na stránce 74. Návrh 943. Je to pozměňovací návrh paní Sofie Intveld k článku 56. Mám to na straně 74, možná i vy. Takže pokud jsme se našli, tak končím hlasování. Schváleno. Nyní kompromisní návrh 49. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Teď návrh 957, eh, návrh paní Ernst. Je to strana 75 mého seznamu. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Schváleno. Já to vezmu pomalu, protože je to hodně těsné, to hlasování, aby měli koordinátoři čas ukázat, zda všichni hlasovali. Teď článek 57. Hlasujeme o návrhu 958. Návrh pana Daltona. Zamítnuto nyní článek 58, návrhy 959 a 960 jsou identické. Můžete hlasovat, prosím. To jsou návrhy paní Valero a paní Ernst. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď článek 60, budget 1. Omlouvám se, říká pan předseda. Teď jsme přeskočili omylem kompromisní návrh po celé té těžké práci, kterou jste do toho vložili. Jsme přeskočili kompromisní návrh 50. A 961 odpadá, protože jsme odhlasovali 959. Takže skutečně tento návrh odpadá. Je těžko věřit, že mám pravdu, ale opravdu tomu tak je. Takže teď hlasujeme o kompromisním návrhu 50. Stále můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Tak, teď k tomu rozpočtu. Budget 1. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nevím, co se mi to tady stalo s tím hlasovacím zařízením, říká pan předseda. Asi to zabalilo. It was carried, but there's nothing on my machine. Okay, budget two. Takže teďka návrh budget 2. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Budget 3. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 973. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh 51. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nyní navrh 981 eh, skupiny předkladatelů. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 986, eh, paní Ernst, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromisní návrh 52. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 189. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. 989. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 53. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní budget 4. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Budget 5 můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Nyní bodu odůvodnění. Nejprve 198. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 199. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 200. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď 201. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. 202. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. 206. Můžete hlasovat. Dvěstě šestka. Hlasujeme o 206. A je tam chyba, je to 206 a v dalším sloupci má být jméno pana Mela. Takže ještě jednou, teď když jsme se našli, hlasujeme o 206. Pan Melo, ještě jednou Návrh 206. Můžeme hlasovat, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 207. To je pan Zilstra. Já tam cituji ta jména, abyste měli trochu více času provést hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 211. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. A nyní 210 ve sloupečku pana Mela. Končím hlasování. to. 214. Můžete hlasovat. To už je se sloupeček pana Lenár, Lenársta. Končím hlasování. Schváleno. 215. Můžete hlasovat. Takže končím hlasování. Zamítnu to. Opravdu je to těsné, takže půjdeme pomalu, abychom to neuspěchali. 229 nyní můžete hlasovat. Dvěstě dvacet devítka, už se blížíme ke konci. Končím hlasováním zamítnuto. Nyní návrh 230. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 232. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 236. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 249. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní bod odůvodnění. Respektive návrh 276. Můžete hlasovat. Ještě nechám chvilku na hlasování o návrhu 276. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. to. Nyní návrh 290. Do záznamu chci dát, že Cecílie neměla pravdu, já ano, takže musíme hlasovat nejprve o 289. Končím hlasování, zamítnuto. Nyní 290. Můžete hlasovat, prosím. A pardon, my už jsme o 290 se hlasovali, říká pan předseda. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 291. Můžete hlasovat. A pardon, 291, omlouvá se pan předseda, odpadá. O tom hlasovat nebudeme. Budeme hlasovat o návrhu 295. Hlasovali jste všichni, v tom případě končím hlasování, návrh byl zamítnut. Nyní 296, můžete hlasovat. Končím hlasování, zamítnuto. Nyní návrh 307, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 10. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 314. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 315. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 320, prosím. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 321. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 322. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Dále návrh 12, říká pan předseda. Omlouvám se. Budeme hlasovat o návrhu 327, prosím. Můžete hlasovat. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 328. Můžete hlasovat. Tak, dokončíme nejprve návrh 328. Ještě stále můžete hlasovat a pak přiznám svou další chybu. Takže končím hlasování. Tento návrh je schválen. A teď se budeme muset vrátit k návrhu 324, to je návrh pana Depreze. My jsme ho přeskočili. Takže poprosím, abyste se vrátili k návrhu 324. Můžete hlasovat. A omlouvám se. Končím hlasování. Schváleno. Nyní tedy zase navážeme. Myslím, že teď hlasujeme o návrhu 14. Ano, je to tak, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 335. Můžete hlasovat, prosím. A pardon, Znovu se omlouvám. Nejprve musíme hlasovat o návrhu 334. Tak, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování, zamítnu to a teď 335. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnu to. Teď 338. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. 30, 339, prosím. Můžete hlasovat. Končím. Schváleno. 340. Můžete hlasovat. Končím hlasování. I tento návrh je schválen. Nyní identický návrh 332 a 342. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 357. Můžete hlasovat, prosím pardon, 347. 347. Končím hlasování, zamítnu to, 348. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 349. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále návrh 350. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 351. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl schválen. A nyní budeme hlasovat jmenovitě, je to závěrečné jmenovité hlasování, nejprve interoperabilita ohledně víz, Spravodajem je pan Lenárs. Můžete hlasovat. A jedná se o jmenovité hlasování, ještě stále můžete hlasovat. Hlasovali všichni, v tom případě končím hlasování. Schváleno 45 hlasy pro, 10 hlasů proti, nikdo se nestržel. Hlasování o rozhodnutí eh, zahájit jednání můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno 43 hlasů pro, 10 hlasů proti, Dva poslanci se zdrželi. A nyní druhý návrh o interoperabilitě, o policejní a justiční spolupráci. Spravodajem je pan Melo. Jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno 45 hlasy pro, 9, 9 hlasy proti. A není hlasování o rozhodnutí zahájit vyjednávání. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Gratuluji zpravodajům. Děkuji, vážení kolegové. To je konec hlasování i konec dnešního jednání.